Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, usaďte se. Budeme pokračovat v dnešním zasedání. Na pořadu je hlasování. Máme kvorum, máme zde zpravodaje, A můžeme tedy začít výroční zprávou za rok 2015 o ochraně finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům. Spravodajkou je paní Jufrida. A začínáme kompromisem jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis dvě, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. Ověříme elektronicky návrh 13. Zahajuji hlasování.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 Zdržel se? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno, ale elektronicky znovu ověříme. Ověřujeme návrh 42, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Návrh 56, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Návrh 57, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní závěrečné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko je tímto schváleno 28 pro a jenom 8 proti. Blahopřeji. a dále budeme hlasovat o absolutoriu. hlasujeme o stanovisku o postupu absolutoria za rok 2015, eh, obecný rozpočet Evropské unie, Evropská komise, zpravodaj Jiskra Michajlova, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 15, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 25, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 26, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 45, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 47, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno, ale elektronicky ověříme. Návrh 48 zahajuji hlasování. 48. Návrh 48. Končím hlasování. Je mi líto, ale musím zrušit hlasování, protože za EPP hlasovalo o jednu osobu navíc. Znovu zopakujeme elektronické hlasování eh, o návrhu 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní přejdeme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahoji hlasování. Končím hlasování. A toto stanovisko je eh, schváleno. Děkuji vám. Thank you. European semester for a další bod. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských eh, politik, roční analýza růstu na rok 2017. Navrhovatelem je pan Hetman a začneme hlasováním o kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrhy 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, ano, prověřujeme návrh číslo 6, hlasujeme elektronicky, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. Jak vidíte, my máme málo členů za EPP, je jich méně než 12. Takže zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 9, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Přejete si prověřit, takže hlasujeme o návrhu 17 elektronicky. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Navrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Již jsme hlasovali o 20, takže 21. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 32, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme návrh 34, hlasujeme elektronicky nyní. Uzavírám hlasování a zamítnu to. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 39, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 40, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 41, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 42, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. And the vote is closed. A uzavírám hlasování. A toto stanovisko bylo přijato 31 hlasy pro. Děkuji vám. And now a nyní tu máme návrh usnesení týkající se ospožděné realizaci operačních programů ESI fondu a dopady na politiku soudržnosti a další postup. Spravodajkou připravena skupinou EPP panem Novákovem. Začneme u kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 68. Kdo je pro? proti, prověříme. Prověříme návrh 68, zahajuji elektronické hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. O jeden hlas. Návrh 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Ano, tam máme ústní pozměňovací návrh. Má k němu nějaké připomínky někdo, námitky? Ne. Takže hlasujeme o 84 s ústním návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 86, ten odpadá. Takže přecházíme k 89, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, přijato. 11 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo nějaké námitky? Ne. Takže hlasujeme o 11 s ústním návrhem. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování nyní. Uzavírám hlasování a přijato 33 hlasy pro. Tímto vám děkuji. A máme tu návrh usnesení. Děkuji vám za hlasování. Okay. Can you sign the question? Yes, I will.

Okay, ladies and gents. Dámy a pánové, takže prosím, posaďte se, abychom mohli pokračovat podle pořadu jednání výboru REGI na dnešní odpoledne. No a s velkým potěšením mezi námi vítám pana Lemaitre. The Director General který je generálním ředitelem pro oblast městské a regionální politiky v Evropské komisi. A myslím si, že mnozí z vás s ním již setkali. Nicméně nyní máme příležitost jej přivítat na zasedání, na dnešním zasedání našeho výboru. Na úvod vám, pane řediteli, přeji mnoho úspěchu ve vaší práci. My se těšíme na úzkou spolupráci s vámi v nadcházejících dvou a půl letech, eh, v době, kdy komise a rada chystají eh, přípravu eh, dokumentu o nové budoucí regionální politice. Samozřejmě, že naší povinností je dohlížet a předkládat návrhy eh, k návrhům textu komise. A jak je již zvykem, dáme vám k dispozici nějakých 15 minut pro vaši úvodní prezentaci a následně položíme otázky, návrhy a začneme v první řadě koordinátory za politické skupiny. Takže prosím, máte slovo. Madam Chair, <clears throat> dear Ms. thank you very much. Paní předsedkyně, děkuji vám. Také já vám chci pogratulovat k vašemu znovu zvolení. Také já si myslím, že vaše přání mě obsahují také vlastně, nebo jsou vlastně ve vašem zájmu, tak podle našeho názoru je toto vhodná chvíle, eh, kdy se mm, budeme obrácet na tento výbor. Já jsem měla několik příležitostí mm sejít se se členy vašeho výboru především v říjnu, kdy byla příležitost sejít se s výborem regionů a leden je vhodná chvíle prezentovat naše ambice a náš pracovní program a vyslechnout od vás, co vy byste si přáli nebo co byste od nás chtěli uh, dostat v příštím roce. Můj záměr není eh, prezentovat spoustu komentářů a chci říci jenom, že podle mě rok 2017 bude rok jiný než ostatní. A v naší výměně názorů bychom možná toto mohli eh, dále rozvést. Když eh, se vrátíme k našemu pracovnímu programu, tak eh, jsem vám chtěl prezentovat, nebo jsem vám jsem chtěl udělat prezentaci, která by, byla rozděl, která by se týkala tří témat. První by byla implementace, současné období, druhá legislativní eh, témata, která jsou již na stole a pak budoucí návrh po roku 2020 na příští programovací období. K implementaci je zjemné, že nejsme tam, kde bychom chtěli být v tomto období. Uplynuly tři roky od začátku diplomacího období a měli jsme vyšší očekávání. Je tady určitá povzbudivá zpráva, která se objevila v posledních několika měsících a to je urychlení e, výběru, zrychlení výběru projektu za posledních několik měsíců. Já očekávám, že do týdne budeme, dostaneme konkrétní potvrzení, protože do konci se tohoto měsíce e, řada členských států musí poslat aktualizovaná ne údaje e, o výběru, rychlosti výběru projektu. Ve srovnání s posledním sadou návrhů z konce října očekáváme, že bude významný pokrok v těchto číslech. S tím mm, je evidentní, že není důvod ke přílišné spokojenosti. E, při každé příležitosti budeme e, se angažovat s orgány z členských zemích, abychom je e, motivovali a také, abychom s nimi projednali jaké, to, jaké překážky před sebou mají při implementaci. Naše očekávání je, že rok 2017 bude rok normalizace, implementace a do konce tohoto roku eh, něco, co tady bude třeba nutně, abychom mohli do budoucna se dívat s s optimismem, tak v roce 2017 očekáváme, že se situace zlepší ve srovnání s minulým rokem. Moje další téma je, jsou otevřené legislativní věci, jsou dvě, které, tam dvě, které dobře znáte. První z nich je Omnibus. Um, zdánlivě složité a technické téma, ale myslím, že s některými jasnými, ne příliš technickými cíly, které jsou toho základem. Prvním cílem je ještě za tohoto období, a to je naše jediná, myslím, šance, e, dosáhnout významného zjednodušení pro beneficienty. Eh, myslím, že jsme šl, došli tam, kam jsme mohli, aniž bychom ten systém eh, narušili. Velice nás inspiroval vstup ze skupiny na vysoké úrovni o zjednodušení, eh, skupiny, které předsedá pan Kalas. Doufáme, že základní prvky našeho návrhu schválí zákonodárce Eh, to říkám, protože dnes si nejsem tak jistý, když se dívám na dynamiku v radě, eh, tak jsou tam, je tam určitý odpor, který je obtížně pochopitelný. této věci společně s radou, s vámi, jsme k dispozici, abychom mohli diskutovat a poskytnout eh, vysvětlení těch velice složitých návrhů, takže dosáhneme dobrého výsledku. A dosažení dobrého výsledku je v tomto případě také otázka času a načasování. Každopádně bych si přál, aby práce byly zorganizovány tak, aby byla minimálně možnost eh, aby text ve spolurozhodnování byl k dispozici eh, první 2018. Bylo mi řečeno, že proběhla dobrá schůzka mezi zpravodajkou paní Krela, kolegy z DG Regio a zase eh, jsme plně k dispozici, abychom vám pomohli ve vaší práci. Také jsem chtěl stručně zmínit jeden nedávný návrh, který Eh, vznikl v důsledku konkrétních událostí. Tentokrát to byly tragické události a mám na mysli náš návrh um, změny, aby kohezní politika mohla projevit více solidarity v případě závažných přírodních katastrof velice vě, silně věříme, že je na čestě se demonstrovat solidaritu um, významným způsobem a rychle. Mm, mm, mm, tady doufám, že Vzhledem k jednoduchosti toho návrhu můžeme usilovat o rychlejší harmonogram než v jiných případech. A na závěr budoucnost, práce na budoucnosti. Mm, byl jsem velice potěšen, když nikoli dnes, ale před několika týdny jsem byl informován, že parlament chtěl přijmout zprávu z vlastní iniciativy o budoucnosti kohezní politiky a že tato zpráva by ideálně vyšla nebo přišla před důležitou akcí pro kohezní politiku v letošním roce, kohezní fórum, které proběhne ke konci června. Myslím, že by bylo ideální, kdyby jedna, no, vaše zpráva byla jedna, jedním z referenčních bodů této souvislosti. Jsem potěšen tím, že proběhl workshop. Z naší strany jsme mm, chtěli připravit eh, podmínky pro budoucí návrhy, chtěli jsme poskytnout základ pro Eh, úvahy o nových klíčových tématech do budoucna. Prošel bych to chronologicky. První text od nás se týká ex ante podmínek. Tento text by měl přijít koncem března a cílem je, aby Nikoli tedy um, konečné hodnocení, ale poměrně um, jasné hodnocení toho nového mechanismu, um, co uh, přinese za konkrétní výsledky. My předpokládáme, že toto hodnocení bude pozitivní čel, celkově. Neříkám, že to bude konečné, každop, nebo nepochybně některé eh, ex ante kondicionality nebudou splněny do konce eh, března. Ale na to se nebudeme zaměřovat. My se budeme zaměřovat na ehm, reformy, protože teď se jedná o reformy, mm, o administrativní Mm, změny, které členské státy ehm, podniknou poměrně eh, krátké době, aby na jedné straně zajistili, že výdaje na kohezní politiku budou kvalitnější než v minulosti a na druhou stranu obecněji přejdou směrem Mm, k, více, mm, k větším reformám ve prospěch růstu. Chceme eh, se blíže podívat na to eh, téma, protože to, jsme poměrně, to je poměrně unikátní. Nejenom, že to je poprvé pro nás, ale když se podíváme na dostupné nástroje, především rozpočtové povahy, eh, tak Mm, nenajdete druhý mechanismus tohoto typu. Když se podíváte na evropský semestr, jak to funguje, tak mm, specifická, country, eh, specifická doporučení eh, nedoprovází žádné pobídky, žádný mechanismus, kromě toho, co je k dispozici přes kohezní politiku pomocí ex ante kondicionality. A jak víte, tak také makrokondicionalitou. Je důležité, abychom měli hodnocení nebo posouzení tohoto, protože otázka strukturálních reform v budoucnu zůstane klíčová. Otázka toho, jak v budoucnu strukturální reformy a kohezní politika bude Eh, tady v souladu bude mm, hlavním tématem našich úvah. Další eh, návrh potom bude na konci března, to se týká eh, který, iniciativa tzv. Mm, zaostávajících regionů. My jsme se dívali na dva typy těchto regionů. Jeden typ jsou regiony, které jsou mezi těmi nejméně rozvinutými v EU. Máme specificky cílené dva regiony v Polsku, dva regiony v Rumunsku. Druhý typ regionů jsou ty, které e, odmítají konvertovat, konvergovat. To není nutně o tom, že jsou nejméně rozvinuté ale tedy jsou v méně rozvinuté kategorii, ale jsou tam již mnoho let, mnoho desetiletí. Tyto dva typy zaostávajících eh, regionů mají různé charakteristiky a patrně různé čelí různým výzvám. A O tom budeme mluvit v tomto dokumentu. My víme, že ehm, výsledky těch našich různých analýz nám pomohou zamyslet se nad tím, aby politika byla efektivnější, především pro ty regiony, které doposud přes značné eh, nou finanční podporu po desetiletí ještě tedy ne, eh, se nepřiblížili k průměru. Za třetí, zveřejníme sdělení o smart specializaci. To bude na květen. To bude všechno před kohezním fórem. A toto sdělení, jako to o ex ante kondicionalitě, umožní e, dělat přesnější představu, jak to vypadá se smart specializací, jakým sektorálně, jakým směrem mm, se ubírat a do budoucna, jak budeme toto doplňovat, tak aby to skutečně mělo efekty, které si přejeme. Tady mám na mysli například dimenzi spolupráce mezi smart speci- strategiemi smart specializace, eh, která specializace, která není systematicky rozvíjena a mm, my se na to díváme, máme několik, podporujeme vznik platform, na to musíme navázat a pokračovat dál. Kohezní fórum, o tom jsem již mluvil. To bude velmi důležitá eh, tý vlastně takový moment v roce, kdy eh, čekáváme diskuse o budoucnosti, které budou rozhodující. Eh, po létě přijdeme se sdělením o přeshraničních překážkách. Toto sdělení se na to bude dívat ze široka, budeme posuzovat překážky například administrativní povahy a Proto to nebude striktně omezeno na přirozený perimetr kohezní politiky. Bude to uvažovat mm, možná opatření jiného typu na pomoc. při co nejvyšší eliminaci hranic v každodenním životě občanů. Další dvě věci. Strategie, autonomní regiony. Mm-hmm. K tomu se vrátíme. Očekáváme, že budeme připraveni, eh, že připravíme sdělení v eh, říjnu a v neposlední řadě v letošním roce bude zase další kohezní zpráva která podle, kterou podle smlouvy vypracováváme každé tři roky. A my věříme, že eh, budeme schopni vypracovat letos zprávu a mm, pokud to umožní podmínky, tak to použijeme jako prostředek um, pro naše eventuální návrhy po roce 2020. Na závěr um, na téma um, komunikace v roce 2017 budeme um, mít možnost se zamyslet nad tím, jak zlepšit komunikaci, komunikaci o Evropě, komunikaci o kohezní politice konkrétně. A toto vidím jako společné úsilí ehm, s institucionálními aktéry, samozřejmě členy Evropského parlamentu, ehm, výborem regionů, orgánů v členských zemích. Děkuji. Thank you. Děkuji za tuto strukturovanou prezentaci a my teď zahájíme debatu. První se budou ptát koordinátoři a slovo má pan Fan Nistleroy. Děkuji. Máme nový rok a nové partnery. Eh, všechno vypadá velmi slibně, budoucnost vypadá slibně a pro naší komunikaci je to důležité, protože je to inspirující. Letos bude mnoho eh, nových návrhů a snad to společně zvládneme. Dva body Eh, vy jste se závěrem zmínil o zviditelňování. Já vím, že kolegium Evropské komise je eh, zcela unikátní těleso a strategie sdělení a úsilí, to, jak komunikují o příbuzných oborech, jak to vypadá letos, nedíváme se na to s důvěrou. My, kteří se zabýváme politikou soudržnosti, se tím zabýváme už celá léta a domníváme se, že Evropa patří občanům a vládám, ale ono to tak není. Kdy, když jedeme na kole po rovině je všechno prima, ale pak najednou, když e, se přiblíží kopeček a protivítr, tak už to všechno nejde tak lehko. Takže tam se nalézáme a to musíme e, tedy e, dupat do pedálu stále rychleji a k tomu ještě třeba mm, se přidá v porovnání nějaká kometa nebo letadlo, ti letí, my se zdáme být pomalí. Takže tak vidím naší komunikaci. Možná, kdybychom v parlamentu měli nějaké skvělé nápady, eh, tak bychom je mohli zavést eh, a třeba v rámci omnibusu, jestli to nebude nic proti ničemu. Eh, nám by to velice pomohlo. A my bychom měli tady se především snažit šlapat do těch pedálů a dívat se kupředu, tak jak jste to řekl. Za druhé, souhlasím s vaším návrhem ohledně solidarity, ohledně zemětřesení v Itálii. O tom byla řeč. Ano, hovořilo se o tom na plenárním zasedání, měli jsme usnesení a tak dále. Já upřímně řečeno jsem měl takový dojem, že jsme si řekli, ano, jde o zvláštní případ, je potřeba se k tomu tedy specificky postavit Eh, pomoci, pomo, eh, pomoci tedy pomocí fondu ESIF. Eh, takže to je zcela zvláštní událost. Ale teď tady máme návrh od komise a to jsem skoro spadl ze židle, protože tam se nejednalo o nějaký zvláštní případ. tam se jednalo o to, ten fond otevřít vlastně obecně všem třeba pro Nizozemsko, ale Nizozemsko to nepotřebuje. Jde o solidaritu a měla by to být solidarita na vyžádání a je potřeba ji šít na míru. Takže kdybych se vás měl zeptat, jestli byste ten návrh eh, vlastně byli schopni eh, vzít zpět a přijít eh, vlastně před, místo toho s návrhem solidarity specificky šité na míru pro jednotlivé státy, to bych byl rozhodně pro. Takže to je sdělení ode mě. Děkuji. Děkuji, paní Král. Děkuji, paní předsedající. Pane generální řediteli, vy jste hovořil o postupu Omnibus. Určitě byste mohl e, zůstat ve výboru ještě chvíli, až e, budeme debatovat poprvé o mém návrhu zprávy na toto téma ale jestli nebudete moci zůstat, tak vám chci dát jednu informaci. Kdyby šlo pouze o zjednodušení, tak s tím bychom ve výboru neměli vůbec problém. Komise ale v oblasti politiky soudržnosti eh, tam eh, vepsala ještě pár věcí a tam jde o zcela principiální změnu politiky soudržnosti. A eh, to nebude nic jednoduchého. Já jsem na některých místech opravdu měla pochybnosti, nevím, jestli kolegové, jak si to také tak vidí, ale myslím, že to eh, jednání nebude eh, jednoduché. Paní Gresle navrhla velice angažovaný, náročný harmonogram. Jak to zvládnem, to ještě nevím a vím ale, že členské státy také mají určité pochybnosti. A že by to šlo tak jednoduše, nevím. Vím, že komise eh, chce vlastně do jednoho velkého pytle v rámci jednoho velkého návrhu, návrhu zvládnout zjednodušení zefektivnění politiky. Ale jestli to takto půjde, nevím. Potom jste hovořil o eh, solidaritě, jak se o tom zmínil Lambert, co se týče přírodních katastrof. Já jsem teď téměř 26 let poslankyní Evropského parlamentu a na počátku, protože jsem byla z východního Německa a skutečně jsme záviseli na solidaritě, na eh, programech podpory eh, z politiky soudržnosti, hodně jsme se tomu věnovali. Ale když teď eh, vlastně Eh, povolíme 100% kofinancování. Potom eh, vznikají eh, takové projekty, jako je most bez řeky, anebo polovina mostu a, tak, a takové nesmysly. Takže já teď stále ještě poslouchám takovéto výčitky, když se hovoří o Evropské unii jako o šílené instituci. A já už toho mám dost. My jsme z dobrého důvodu zavedli že vždycky musí být kofinancování, i když je to někdy obtížné. A ve výjimečných eh, případech jsme toto změkčili, ale pakliže bychom měli při všech přírodních katastrofách umožnit eh, tedy to, že principy eh, politiky soudržnosti zcela tedy budeme ignorovat, a umožníme tedy budování bez vlastního financování. Nevím, jestli to bude užitečný návrh a návrh pana Lamberta van Nistleroje tento návrh stáhnout a znovu ještě si to rozmyslet, ten je podle mě velice užitečný a nemá to nic eh, společného s tím, jestli cítíme solidaritu nebo ne. Tady jde o zcela principiální otázky, které lze řešit jinak, a ti, kteří si přejí solidaritu, to jsou první z našeho výboru, kteří se staví za solidaritu a e, celá politika soudržnosti vlastně je postavena na solidaritě s regiony. Také jsem velice zvědavá na ty vaše iniciativy spožďování, e, protože nevím, jak budete chtít měřit, jestli nějaký region se není ochoten eh, se dále eh, rozvíjet, anebo jestli jsou pro ten pomalý rozvoj jiné příčiny. Dobře, samozřejmě. Eh, jistě lze říkat, že nebudeme nikomu dávat prostředky, když o ně tam nestojí v tom regionu. Jak by ale vypadala situace, kdyby se to těch prostředků nedalo? je to složitá situace a co tedy si od toho slibujete, když řeknete, že nějaký region nechce se dále rozvíjet. Nebo se možná chybně rozuměla a jde o něco úplně jiného, to bych ovšem měla radost, protože jinak e, opravdu by šlo o narkózu pomocí dřevěného kladiva, nechceš, tak nic nedostanete. E, to e, takový euroskepticismus, na toho bychom se neměli dočkat. Jinak mám velikou radost, že skutečně eh, alespoň eh, v listopadu dostaneme první písemné návrhy o nové politice soudržnosti. To bude ještě tak, tak včas, jinak by bylo samozřejmě lepší, kdybychom na té práci mohli začít mnohem dříve. Já vím, že je to náročné, ale když se podívám na pracovní plán pro příští roky, tak bude potřeba také sjednat nebo vyjednat Brexit a střednědobé prostředky a v roce 2019 ještě budou evropské e, volby, pak bude nová komise a v roce 2020 chceme být e, hotovi s legislativou pro budoucí politiku soudržnosti, takže každý měsíc přibude e, další, přibudou další a další informace Myslím, že tedy dobrá zpráva od paní Westphal eh, o budoucí eh, politice soudržnosti s našimi vstupy a eh, tedy, jestli to vezmete v úvahu a jestli využijete dobré spolupráce s parlamentem, doufám, že to budete akceptovat a doufám, že tedy dojde k lepší spolupráci na přípravě té legislativy. ten, ta zpráva z vlastní iniciativy eh, tu máme v plánu a my v červnu o tom budeme eh, chtít diskutovat. Děkuji. Děkuji. Nevidím tady nikoho za EKR, eh, takže pan Miltenburg za ALDE. A Děkuji, pane řediteli, že jste se k nám dostavil a můžeme zahájit diskuzi. Já asi nebudu nic připomínat k vašemu návrhu, doufám v jeho rychlé schválení, tedy revizi nařízení společných ustanovení, co se týče konkrétních opatření k dodatečné pomoci členských států v případě pohrom Myslím, že tady asi nemůžeme mít nějaký rychlý postup a jednoduše říct, tak to spuste, jsou tu zásadní pojmy a skutečnosti, které je třeba prodiskutovat, jakožto povinnost legislátora a k tomu potřebujeme čas, takže toto je taková moje první reakce. Ano, doufám, že dojde k rychlému spuštění, přijetí, ale že e, vše projde řádným demokratickým procesem. A pak několik otázek. My jsme dnes dopoledne hovořili o finančních nástrojích a měli jsme tu zástupce účetního dvora s příslušnou zprávou, jaké je riziko pro a, ukončení a, stažení těch finančních nástrojů. Je tu riziko a jak zabránit tomuto zrušení závazku pro tento rok i pro budoucí Druhá otázka. Před několika týdny jsem hovořil s vaším kolegou Robertem Smithem, hovořili jsme o synergiích a o zjednodušení a on řekl, synergie také začíná v naší práci mezi odděleními na komisi a on eh, to nazval jako nějakou úmluvu mezi ředitelstvími, aby všechny procesy byly plynulé a navazovali na sebe, takže můžete eh, nám, nás obeznámit s obsahem této úmluvy a eh, zda toto bude zasláno také Evropskému parlamentu. Děkuji, paní Ivana. Děkuji, paní předsedající, děkuji panu generálnímu řediteli za účast na našem zasedání a za příležitost výměny názorů. Vy jste hovořil o velkých rozporech této doby, že je to tedy otázka omnibusu eh, v souvislosti s politikou soudržnosti a já se chci připojit eh, k paní Konstance Krél ve formulaci její eh, kritiky, co se týče postupu komisy, jak tedy obou dvou nařízení Omnibus. Myslím, že složitost tohoto nařízení a to rozhodnutí to eh, nerozdělit eh, před nás staví obrovské výzvy. A tato věcná diskuse je také pod časovým tlakem. Myslím, že to není, že to neodpovídá demokratické politice. Největší pochybnosti máme my zelení, co se týče obsahu nařízení, Ordnung, eh, nařízení Omnibus, to znamená vlastně eh, bez jakýchkoliv, eh, bez jakýchkoliv eh, omezení brát prostředky ze strukturálních fondů a politiky soudržnosti. Já se vás tedy chci zcela konkrétně zeptat, jak v tom období po roce 2020 chcete zajistit ty velké úspěchy z politiky soudržnosti, jako třeba princip partnerství, princip eh, účasti civilní společnosti na plánování politiky soudržnosti, jak chcete zajistit, aby eh, ta politika byla zaměřená na cíle, tak jak je to teď. A dopoledne jsme během eh, workshopu hovořit i o nutnosti silné sociální dimenze, neboli tady určitá procentní sazba by měla být vyčleněna pro eh, sociální otázky, ochranu životního prostředí a tak dále. To všechno vlastně nemáme jako strategické investice. Eh, mimo ochranu eh, klimatu v tom došlo tedy ke zlepšení určování cílů. Tedy, tedy otázka je, jak tyto úspěchy chcete zajistit po roce 2020. A také by mě zajímalo, jak už o tom mluvila i paní Krell, jak si představujete posílenou spolupráci s Evropským parlamentem, zvláště v otázce meziinstitucionálního eh, vyjednávání, kontaktních míst, eh, mluvčích a tak dále? To budou veliké výzvy před námi. A moje poslední otázka se týká něčeho zcela jiného. Obsahově mě zajímá eh, práce komise. My víme, že v posledních letech jste pracovali na zajímavém konceptu HDP a dále, jestli komise uvažuje o nových eh, ukazatelích a měřítkách. To by pro regionální politiku mělo zajímavé eh, dopady eh, na hodnocení ekonomického rozvoje takže eh, by se eh, tedy neměřilo pouze HDP, eh, ale také kritéria sociální, kritéria rovnosti, kritéria ochrany životního prostředí. To všechno by se do toho měření mělo, mělo integrovat. Zajímalo by mě, jak vypadá stav prací na tomto modernějším pojetí HDP. A možná bych eh, také mohla připojit prozbu o, eh, na komisi o nějakou zprávu o roční činnosti. To by nám také usnadnilo práci. Děkuji. Já vám děkuji, paní Demato. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem právě chtěla hovořit o té tragédii, tedy o zemětřesení v Itálii. A někteří kolegové to zmínili a já si cením a toho a stejně tak i reakce komise. tedy ještě k událostem z 30. listopadu a že se tu zavádí možnost financovat tedy úplnou obnovu a zrestaurování kulturního dědictví. Panuje tu rozpočtová, nebo byla tu zmíněna rozpočtová neutralita. Já s tím nejsem spokojená a Připomínám, že 1. prosince 2016 jsme v usnesení Evropského parlamentu komisi vyzvali, aby zašla nad rámec tohoto a aby se nezapočítávaly investice právě nasměřované na rekonstrukci dopadů zemětřesení, tedy aby se nezapočítávaly do italského národního eh, deficitu tyto prostředky. Pak se tu hovořilo tedy i o investicích do prevence rizik. Chtěla bych vědět, jak je komise naladěná na tento konkrétní bod a jak chce komise zohledňovat eh, tu většinu, která se vyjadřila v hlasování předsedkyně. Já tu mám šest, sedm dalších přihlášených eh, řečníků s otázkami. Chcete zodpovědět toto kolečko dotazu, nebo můžeme v otázkách pokračovat? Dobře, takže prosím zareagujte na tyto otázky a následně budeme pokračovat s dalšími. Paní předsedkyně, děkuji. Já se pokusím zareagovat na ta eh, nejrůznější nadnesená témata a to po pořadě. Nicméně myslím si, že některé mé reakce se mohou uplatnit pro různé situace. Panu kolegu Nistlerovi děkuji. Já si eh, myslím, tedy podle mého názoru je to pozitivní vývoj na straně eh, komise. Vy také poukazujete a odkazujete na ty eh, způsoby spolupráce mezi komisí a vámi. Došlo to k určitému vývoji, protože se odkláníme od sdělování například o investičním plánu pro Evropu, od hovoření o velkých číslech, které eh, v podstatě lidem nic neříkají. A přesouváme se k mnohem konkrétnějším sdělení o jednotlivých projektů, které jsou lidem konkrétnější. A myslím si, že to je ten správný způsob. Plně souhlasím s tím, co jste řekl. Situace se změnila. A už nám vítr jaksi nefouká do plachet, je to naopak a musíme se přizpůsobit tomu, že občané nestojí po eh, našem boku a musíme se ponaučit eh, z několika věcí, z toho obsahu našich sdělování. Nicméně také opakuji, že Eh, se tu vyžaduje opravdu rozsáhlé spojenectví, protože komise osamocená jako taková nebude mít velký dopad na veřejné mínění v Evropě. Potřebujeme toto rozsáhlé spojenectví a musíme eh, dokázat myslet stejným způsobem. Je to zásadní, zejména, aby to proběhlo již letos a myslím, že proto máme vhodnou příležitost protože eh, doufejme, že těch 27 států, které zřejmě budou pokračovat tady v, tomto, v té společné cestě, uznají, že potřebují mluvit stejnou řečí, že potřebujeme být sjednoceni i v tom sdělování a říkat občanům, proč i nadále máme pokračovat spolu a přesvědčit v tomto občany. A, a opravdu v to doufám. Doufám, že se tedy uznají ty velké omily z minulosti ze strany všech, řekněme, zástupců, tedy i veřejných subjektů, kteří často viní za vše Brusel. Doufám, že už tomu tak nadále nebude, že spíše si letos řekneme, že těch 27 potřebujeme být pospolu. A k tomu návrhu týkající se eh, katastrof, tady jsem, přiznávám, překvapen. Já doufám, že ode mě neočekáváte, abych se distancoval od návrhu komise a stejně tak to neučiním. Ale jsem překvapen, že ta kritika, která tu zazněla vůči tomu návrhu, solidarita se netýká jedné země. Je to koncept, je to hodnota, je to jedna z těch základních hodnot, které činí z EU to, co je a přírodní katastrofy mohou postihnout i jiné oblasti než Itálii. A bohužel zřejmě jednoho dne k tomu dojde, že to postihne jinou oblast než Itálii. Tak proč bychom neměli zareagovat potom jiným než solidárním způsobem, když v nějakém jiném členském státě, třeba i v Nizozemsku, budou čelit nějaké takové situaci. Musím přiznat, že opravdu tady nevidím, jak by komise měla předkládat nějaký konkrétní návrh pro Itálii. A pak k druhu opatření, které jsme navrhli. Jsem přesvědčen, že Evropa je také o symbolech a když řekneme, že za extrémních okolností to bude Evropa stát po boku daného státu, aby mu pomohla se zase vzchopit a bude dělat maximum pro to, i to financování až do posledního eura těch konkrétních projektů a opatření napojených na to, aby se vzpamatovali z té katastrofy. To si myslím, že je významný symbol pravomoci a jde to ruku v ruce s tím návrhem. A já tady neříkám, abychom nevěnovali určitý čas a neprověřovali některé zásadní principy politiky soudržnosti, zda jsou tím možná nějakým způsobem podkopány. Stejně tak tady nevidím nějaké závažné riziko, že bychom se takto eh, dostali do situace, že navrhneme projekt, který jaksi nebude plnit eh, své záměry. Paní Damato tady poukazuje na to, že tento návrh je velice eh, jasně vydefinován, týká se rekonstrukcí, včetně tedy obnovy eh, kulturního dědictví. A tady opravdu nevidíme, jak by to bylo možné ze strany členských států zneužívat prostřednictvím těch velice konkrétních způsobů stoprocentního spolufinancování. Jsme ochotní se tady do tohoto zapojit a naslouchat i námitkám všeho druhu. Podobně Tady bych chtěl zareagovat a obezřetně na další otázku či připomínku paní Damato. Tady to e, nespadá pod mé pravomoci, ale ta otázka těch přímo napojených veřejných výdajů ve věci přírodních katastrof. Tady si myslím, že komise již prostřednictvím svého předsedy veřejně vyjádřila, že jednorázový výdaj právě včetně tady těch výjimečných okolností může být specificky zvážen jako možnost. A pak druhá otázka k tomu, ale tu už si teď nepamatuji, kromě tedy těch, eh, té záležitosti veřejných výdajů, omlouvám se, už k tomu nemáte nic? You, you have... A paní Krell, tu zmínila konkrétně Omnibus. A poukázala na některé návrhy, včetně těch, které znamenají podstatnou změnu pro politiku soudržnosti. Já předpokládám, že se odkazujete zejména na tu možnost, kterou jsme nyní otevřeli pro jednotlivé členské státy, aby rozhodli o, o transferu části těch jejich alokací na centrální nástroje, buď tedy EFSI, pokud jsem tomu dobře porozuměl. Tady u toho návrhu bych chtěl zdůraznit, ten se omezuje vlastně na to zavedení nové možnosti a její využití či nevyužití pak připadne výlučně na ten členský stát. Takže z tohoto hlediska tady opravdu nevidím, jak zásadní změnu politiky soudržnosti by to mohlo představovat, pokud tedy ten samotný členský stát nevidí, že by pro něho bylo vhodnější jít cestou jiného nástroje pro část těch alokací. Pak tady opravdu nevidím, jak by ta politika soudržnosti tady mohla být nějak postižena. Paní, vy jste také zmiňovala stejná témata. Eh, vy jste zmiňovala... Eh, hmm, hmm, vy jste zmiňovala různé další věci, omnibus, insif. Hmm, specificky jaké eh, výdobytky jste myslela, kohezní politiky, jak zajistit jejich zachování eh, v kontextu ESI. Mm, nezajistili. I don't want, eh, já nechci, protože to by podkopávalo kohezní politiku. Já nebudu skrývat před vámi, že jsem nebyl mm, potěšen, když jsem slyšel eh, některé komentátory FC, Mm, kteří upozorňovali na e, geografickou nerovnováhu. EFSI není kohezní politika. Kromě toho, když se podíváte na distribuci prostředků z EFSI, tak to je e, přiměřené úrovni Mm, HDP. Takže to možná není příliš redistributivní, ale není to ani regresivní. Asi. Vadí mi to, nevadí mi to, protože pro mě toto je úkol kohezní politiky, to není úkol EFSI. K EFSI? Hm, to je v pořádku. My nikoho nenutíme, aby trácel peníze na EFSI. Ehm, my jsme mm, nedali návrh, že budeme převádět prostředky z, kohezních, z koheze na EFSI. To je možnost pro členské státy, aby si oni sami o tom rozhodli, co chtějí. A to je, myslím, zásadní rozdíl není nucený transfer z kohezní politiky na EFSI. Teď se vracím zpátky k zásadní diskusi, kterou máme před sebou. Proč jsem řekl, že jsem nebyl hm, příliš potěšen tím, že e, někteří říkali, že EFSI by měl fungovat jako kohezní politika, protože to jsou rozdílné nástroje, které vůbec nereagují na stejné požadavky a stejnou logiku. ESI bylo vytvořena, aby uzavřel investiční eh, mezeru v Evropě, to makroekonomický nástroj obecně. Kohezní politika není o tom. Kohezní politika je o strategickém programování a o zohlednění toho, co jednotlivá teritoria v Evropě potřebují. Eh, takže východisko nejsou jednotlivé projekty. Pro EFSI začátek i konec jsou jednotlivé projekty a to je základní, zásadní rozdíl. Zásadní rozdíl, který musíme i nadále zdůrazňovat v příštích měsících. Protože Evropa, já jsem o tom plně přesvědčen, potřebuje kohezní politiku. A EFSI nemůže nahradit kohezní politiku, protože EFSI je založeno na projektech. A Nemáte tedy tematickou koncentraci, nemáte strategické programování a tak dále. A nemáte teritoriální eh, zaměření, koncentraci veřejné eh, finanční prostředky, které jsou v kohezní politice. Eh, k zaostávajícím regionům paní Krel, tak já jsem nebyl dostatečně explicitní a Eh, chci být explicitní. K hmm. eh, Sicílii není naším záměrem eh, spochybňovat pokračování podpory Sicílie. Naším záměrem je upřímně se pokusit pochopit, co víc musíme udělat, aby abychom byli úspěšnější v regionech jako Sicílie. Na Sicílii jsou nějaké strategické překážky rozvoje, které se musíme pokusit řešit. Um, in fact, enrich cohesion policy. Se pokusíme Eh, tedy obohatit kohezní politiku novými prvky, které by překonaly tyto specifické strukturální překážky hmm, úspěšnější konvergence regionu, jako Mezzogiorno obecně, nejenom specificky Sicílie, ale Mezzogiorno je jasným případem tohoto. Cílem je e, být schopen odpovědět těm, kteří to mm, říkají, že e, tvrdíte, že kohezní politika má velké úspěchy, ale za 30 let jste v některých regionech nevyprodukovali viditelné výsledky. Potřebujeme na to mít odpověď na tuto kritiku. Kohezní zprávě jsem řekl, že naším cílem je zavádět co nejvíce prvků reflexe o budoucích návrzích, co nejvíce a tak dále. To je tedy náš záměr z DG Regio a já dnes nemohu vám říkat, zda to bude rozhodnutí komise. Já plně chápu vaše úvahy o tom časovém k linii v tom časovém kalendáři a monogramu. My jsme před velice obtížnou nými časy, to je jasné. A já očekávám, že komise se bude muset velice zamýšlet nad načasováním jakýchkoliv iniciativ, iniciativ v nadcházejících dvou letech hmm, vzhledem k tomuto imperativu aby 27 20 byla jednotná. Musíme zajistit, aby během procesu jednání o podmínkách eh, od vystoupení Británie, tak zbytek Unie 27 členů bude dostatečně kohezní. Nemyslím si, že jste uh, eh, zmínil nějaké další otázky než předřečníci o mm, přírodních katastrofách. K tomu jsem, to jsem komentoval, co se týče rizika uh, eh, dekom, uh, mm, eh, decommitment. To je specificky pod finančními nástroji na rok 2015 to je obecnější, uvidíme, jak budeme uzavírat programy. Teď je nemožné anticipovat, jak vysoké to bude eh, za celé to období a se specificky k finančním eh, instrumentům je to ještě obtížnější, protože všechno, co půjde konečným beneficientům, přes prostředníky, finanční nástroje, všechno, co tedy bude eh, skytnuto do března tohoto roku, tak bude přípustné podle nařízení 2013. Nařízení 2013. Takže v příštích měsících se ta situace může ještě zlepšit. Co se týče koordinace mezi službami komise, tak jsem neslyšel tady smysl vašich diskusí s panem Spencem. Děkuji. Mělo by být uh, dohoda mezi sektorálními DG o tom, jak zlepšovat synergie a zjednodušení procesů v rámci komisních služeb. Například, když jsme mluvili o um, um, excelenci to říkal tady proběhly diskuse s DG v jednotlivých služba, službách proto. Pan Valkeston, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci děkovat panu řediteli za to, že se k nám dnes dostavil do výboru. Na základě toho, co pan ředitel říkal ohledně přírodních katastrof a o faktoru solidarity, jakožto prvek, který je schopen zmírnit dopady jak ekonomické, tak sociální, my víme, že zřejmě existuje ještě takový ráznější mezi těmi eh, nástroji a to je Evropský solidární fond, který vzešel z plnění článku 2 nařízení 601 z roku 2014. Nicméně, když dojde k určitým katastrofám, přírodního charakteru, tak eh, zřejmě z důvodu množství těch škod, ke kterým došlo, je eh, naprosto nemožné eh, dosáhnout na ten Evropský fond solidarity. A jsou tu takové nesmírné požadavky, navíc těch 0,6 národního HDP, anebo 1,5 eh, domácího eh, hrubého produktu v místě, který, kde tomu došlo. To je tedy jenom taková konkrétní připomínka ke Španělsku v regionech, jako je Valencie či Mursie a oblast Alicante, nebo konkrétně tedy v Mursii. Tam eh, nedávno došlo k závažným škodám prostřední, na základě tedy eh, nesmírných eh, dešťů a bouřek. To znamená, že to poškodilo, závadně poškodilo množství domů, bylo jich více než pět tisíc, 4100 lidí eh, bylo postiženo přímo těmi bouřkami a nějakých eh, pět, eh, více jak 500 kilometrů tady toho pobřeží teda bylo také zničeno. Takže otázka je, vzhledem k tomu, že bylo možno jak si dosáhnout na ten fond solidarity, jsou tu jiné nástroje, které bychom mohli využít v takovém případě pro ty tisícovky občanů, aby mohli do nějaké míry vidět zmírněné ty ekonomické a sociální dopady tady toho nečasu. Děkuji. Thank you. The next question, Mr. Děkuji dále, pan Rarimun. Děkuji, pane Lemetre, děkujeme, že jste mezi nás přišel jako Lucemburčan. Vás asi nemusím přesvědčovat o tom, jakou přidanou eh, hodnotu má Evropa i z Lucemburska. Já jako Belgičan to vím také. Vy jste řekl něco, co eh, vzbudilo mou pozornost a to je, že se zvláště zaměříte na přeshraniční problémy. Ptám se, z jakého hodnocení to e, vystává, o jakých problémech se tam e, hovoří, jaký e, smysl toto sdělení bude mít. Myslím, že kdyby se podařilo vyřešit přeshraniční problémy, tak v těch zemích, které spolu sousedí a v těch hraní, pohraničních regionech by mohl vzrůst dojem, že Evropa opravdu důležitější. A potom za druhé, Zdá se, že roste přesvědčení, že komise, Evropa, ale zvláště komise, by měla lépe komunikovat, zvlášť o věcech, které se jí daří. A jako generální ředitel eh, zprávy, která se zabývá regionální politikou, jste právě u zdroje dobrých projektů. Takže eh, v tomto prostoru politiky bychom mohli být vzorem kvalitní a pozitivní komunikace o Evropě. Takže bych rád od vás slyšel, jestli na vašem ředitelství máte nějaký takový plán, jak eh, to, co se eh, vlastně povedlo na dobrých projektech, které byly financovány, dobře zpravovány, jak to tedy účinně komunikovat, protože debata o zachování strukturální politiky, eh, politiky soudržnosti, ta právě závisí na síle těchto argumentů. Děkuji. Děkuji paní Letič. Děkuji. Vítáme vás, pane Lamatre. Já vám blahopřeji eh, k vaší nové pozici, i když to není snadná pozice. Letos a příští rok budeme mít mnohé na pořadu to první, na co jste poukázal, byla implementace a řekl jste, že očekáváte, že teď konečně v roce 2017 to přinese plody. Nezapomínejme ale také na to, že, ro, že rok 2017 je čtvrtým rokem eh, období 2014 až 2020 a že musíme bojovat za rozpočet. A vy na úrovni komise vlastně musíte bojovat za politiku soudržnosti a za rozpočet Vzhledem k e, snížení plateb na závazky, ke kterým došlo v roce 2016, znovu k ním dojde v roce 2017 a my budeme muset e, dalším členským státům vysvětlovat povahu politiky e, a Evropská komise to bude muset vysvětlit i dalším generálním ředitelstvím. Doufám, že se vám to podaří a rozhodně nám dejte vědět, protože musíme společně na toto téma bojovat. Další věc, ta se týká návrhu Omnibus. Já bych vás ráda upozornila na eh, alternativu zjednodušených nákladů. Jak víte, i v minulém období a teď v tomto období se eh, zavádí eh, alternativa zjednodušených nákladů. Teď se z toho stane dokonce povinnost na základě změny nařízení, ale přesto členské státy si stěžují na problémy provádění té zjednoduše, těch zjednodušených nákladů a proč? Protože mnohdy se auditoři stále ještě více zaměřují na vstupy a ne tolik na výstupy. A tato alternativa zjednodušených eh, zjednodušených nákladů, ta si vyžaduje také změnu v postupu auditu. A, a to by bylo potřeba zdůraznit. Moje třetí otázka se týká EFSI. Já s vámi zcela souhlasím, že EFSI eh, je eh, tedy eh, fond eh, orientovaný na projekty a nemůže konkurovat politice soudržnosti, ale náš problém spočívá v tom, že EFSI vlastně krade některé projekty z té politiky soudržnosti a my v té politice někdy máme málo projektů, protože máme problémy s absorpcí a prováděním to včasné provádění je vždycky eh, takovým bolavým zubem, neboli je potřeba nalézt spíše synergii, než aby si tyto fondy vzájemně přetahovaly projekty. Musíme společně spolupracovat na dosahování eh, eh, těch společných cílů. A moje čtvrtá otázka se týká budoucnosti. Vy jste zdůraznil v té práci na budoucnosti mnoho důležitých témat a já si myslím, že bychom také hodně měli mluvit nejenom o propojení s ekonomickou politikou, ale také se všemi ostatními politikami a jak postavit politiku soudržnosti do eh, vztahu se vším ostatním v evropském rozpočtu a především se solidaritou, jak, tak jak jste to řekl, nebude, nebudu opakovat to, co řekli ostatní kolegové, protože s tím zcela souhlasím. Děkuji. Děkuji a Eh, poslední tazatel, tím budu já. abyste nás informoval o již připraveném eh, sdělení eh, o kondicionalitách ex ante a o úrovni provádění, o úrovni naplňování požadavků ze strany členských států. Již teď víme, že některé členské státy nenaplnili veškeré ty kondicionality ex ante. Ty, tuto informaci eh, jsme eh, obdrželi v březnu, to jste řekl sám. Co máme čekat, protože některé tyto reformy nelze ani úspěšně zrealizovat za dva měsíce. Máme konec ledna a není možné eh, čekat, že některé ty reformy budou hotové do konce března. Neboli moje otázka je, co čekat posléze. Chystáte se eh, tedy doplnit ještě do toho sdělení nějaká doporučení, do toho sdělení eh, na březen nebo nějaký akční plán? Nebo eh, budete chtít zahájit vyjednávání s členskými státy? Co tedy očekávat tedy v poměru kondicionalit ex ante po březnu A? protože nám máme veli, velice málo času jako obvykle, tak vás prosím o stručné odpovědi. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, kolegové. Já budu tady opravdu velice stručný. Mám velkacel. Myslím, že my jsme pomocí poslední reformy Fondu Solidarity to hodně dokázali na, na urychlování prvních výplat Umožnili jsme eh, urychlení výplaty záloh. To se teď realizuje právě v případě Itálie. A co se týče konkrétně vaší otázky, Prahu, aby bylo možné využívat eh, podporu eh, z toho fondu Solidarity, že ty Prahy jsou nastaveny příliš vysoko. Máme tady také regionální kritérium, které umožňuje vzít v úvahu regionální faktory, pakliže se jedná o nějaké katastrofy na regionální úrovni. Neboli toto je cesta, která je nám otevřena. Stále se jedná o Prahy, logicky Nemůžeme vyplácet kompenzace třeba za úplně malé povodně a tak dále, podobné eh, malé katastrofy, ale pakliže eh, dojde k nějaké vážnější, výraznější škodě na regionální úrovni, tak se nastaví tedy práh jaksi podle regionálního kritéria a je možné také využít eh, Fondu Solidarity. Pan Imon, já dnes a to jsme hovořili o sdělení, které vyjde až v září. Dnes vám nejsem schopen eh, dopodrobna říci, jaké budou dopady sdělení o eh, přeshraniční komunikaci. Mohu mluvit pouze o filozofii a přípravných krocích tohoto sdělení. My se snažíme pomocí konzultací, konzultací s veřejností pochopit čem spočívají konkrétní obtíže přeshraničního úsilí jakéhokoliv typu. Ať jde o eh, dopravu lidí, eh, pravidelnou dopravu lidí přes hranice eh, do práce a zpět, ať jde o snahu malých a středních podniků prodávat své zboží za hranice, třeba 20 kilometrů daleko jenom a tak dále. Neboli to, co vám mohu dnes potvrdit, je to, že my jsme otevřeni nejrůznějším eh, tedy informacím v tomto směru, svědectvím. Ta zjištění budou tedy široká, ale eh, dnes vám zatím nemohu ještě říci, jak budou vypadat naše konkrétní návrhy, co se týče kroků, na překonání těchto překážek. Co se týče sdělení, na DG Regio stojíme před výzvou. Správně předpokládáte, že my stojíme u zdroje informací o obrovské množství projektů. Ano i ne. Já bych eh, z toho zna, rád znal mnohem více o jednotlivých projektech a rád by zlepšil oboustranou komunikaci s těmi čtyřmisty až pětisty řídícími orgány, které existují, o jejich eh, tedy provádění regionální politiky, o jejich způsobu výbor, výběru jednotlivých eh, projektů, tak abychom měli skutečně ucelenější informace o jednotlivých projektech, což by mělo být tím optimálním podkladem pro naši komunikaci s občany, kterou musíme stále zlepšovat. Paní Malatič. K tomu provádění nic nemohu říci. Co se týče té alternativy zjednodušených nákladů, vy jste vlastně tady poukázala na jistou hlavu 22, kde členské státy, tak jak e, v radě sami vyjádřili, dnes většinou nejsou ochotny akceptovat e, tu, to povinné uložení e, alternativy zjednodušených nákladů, i když si uvědomují, že by ve finále to vedlo ke značnému zjednodušení, protože mají obavy, jak jejich vlastní auditoři, ne tedy auditoři komise, ale jejich vlastní auditoři, jak by posuzovali eh, tu metodu ke zjednodušení nákladů. A to je ten problém, který se snažíme řešit. Eh, zatím eh, jsme to ještě nevyřešili, my jsme prozatím tu alternativu zjednodušených nákladů neměli, my se snažíme rychleji zjistit, jak by to eh, bylo možné nastavit. Snažíme se budovat důvěru mezi eh, těmi kontrolními orgány a řídícími eh, orgány v místech, v regionech, tak abychom vyřešili tady ten problém vejce a slepice, ale není snadné tento začarovaný kruh prolomit. Takže e, já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl o ESIFu a EFSI. Nemělo by jít o soutěž, o konkurenci a nejde o ní. Nejde o přetahování si projektů. A nezapomínejme, že mezi financováním e, z Fondu soudržnosti a EFSI je veliký e, rozdíl. v jednom případě jde o grant, v druhém případě je potřeba ty částky splatit, neboli vůbec není o to samé a myslím, že ten problém mít skutečně eh, připravené solidní projekty, to je problém sám o sobě a vůbec to nemá nic co dělat se samotným EFSI. Je to něco, na čem musíme pracovat a především členské státy na to musí pracovat i s ohledem na nadcházející období protože to také je příčinou pomalého provádění. Členské státy nám říkají, že loni nám třeba eh, předali 300 velkých projektů a kolik z toho eh, skutečně předali, méně než 20%, méně než 60 a z toho 40 jenom Polsko. Neboli z toho vyplývá, že členské státy nedokážou nedokáží vypracovávat skutečně potřebné projekty a nejsou ty projekty tak připravované, jak by být měly. A konečně, paní předsedající, ta kondicionalita ex ante, to sdělení, které připravujeme, se týká takového obecného hodnocení. Nebude se tedy zaměřovat na jednotlivé kondicionality ex ante, to je stále to stále ještě bude v březnu nesplněno. A ta původní, původní lhůta pro kondicionality ex ante bylo 31.12.2016, kdy členské státy měly připravovat zprávy o naplnění této kondicionality do června letošního roku, neboli chci říci, že tady máme šestiměsíční jakousi šedou zónu, kdy uděláme maximum, abychom toto eh, dobře využili a doufáme, že v červnu už nebude žádná otevřená, nehotová kondicionalita ex ante eh, zbývat. A pak, když bude, tak víme, co eh, se praví v nařízení. Ano, děkuji vám, děkuji, eh, pane Lemetre. To byla velice plodná, zajímavá debata, děkuji vám za ní a my vás eh, budeme zvát pravidelně na zasedání našeho výboru, budeme s vámi ve styku a budeme se vzájemně podporovat. Děkuji vám. Okay. can... Loučím se s vámi a budu pokračovat v našem pořadu jednání. My teď tedy budeme pokračovat v našem pořadu jednání. Nebudu vám ani připomínat eh, vlastně veškeré okolnosti eh, přípravy omnibusu, eh, to všichni dobře znáte. Řeknu pouze, že připravujeme jedno stanovisko podle pravidla 54 se specifickými kompetencemi našeho výboru. Jsme součástí náročného harmonogramu, eh, který připravil vedoucí odpovědný výbor pro kontrolu rozpočtu a proto naše zpravodajka paní Krél byla schopna eh, připravit eh, první výměnu názorů již během dvou či tří týdnů a doufáme, že odprezentuje tady příští měsíc návrh stanoviska a potom budeme o tom hlasovat v dubnu, neboli dodržíme harmonogramu, eh, dodržíme harmonogram eh, vlastně se všemi kolegy, kteří se tomuto tématu věnují. A teď dávám slovo bez dalšího zdržování paní Krel. Děkuji, paní předsedající. Skutečně i, i ten začátek byl velice obtížný. než jsme začali v parlamentu s omnibusem, v našem výboru jsme si přáli, abychom mohli vypracovat dvě stanoviska. Eh, jedno to, které se týká eh, vlastně eh, obecného, tedy nařízení obecného k solidaritě, a to druhé k těm finančním pravidlům. která platí i mimo politiku soudržnosti. Oba dva zpravodajové, paní Gresle a pan Altuji s tím souhlasili, ale předsedové konference eh, rozhodli jinak, nevím proč, ale je to tak a proto jsme a to rozhodli vlastně teprve krátce před Vánoci, myslím 15. prosince. Eh, Tom byla zvláštní schůze koordinátorů a z toho teď musíme vlastně dále vycházet. A já jsem se tady teď stala spravodajkou eh, a eh, snažím se intenzivně připravovat, abych eh, dnes mohla zrealizovat první výměnu názoru. Upřímně vám řeknu, že co se týče některých bodů, ještě nevím, jakým směrem vlastně se v té zprávě budu pohybovat. Takže skutečně budu velice záviset na vstupech, které mi dnes poskytnete. To, co je zcela nesporné, je otázka, jestli nám půjde o zjednodušení politiky soudržnosti pomocí zjednodušení finančního nařízení eh, Evropy, ano nebo ne. My jsme jako parlament toto vždy žádali a Já někdy, když eh, tady čtu ten návrh komise, tak, jsem, eh, tak si vůbec nejsem jistá, jestli eh, ten návrh představuje jakékoliv zjednodušení, ale snad ještě bude čas, abychom ještě vedli debatu s komisí, aby nám vysvětlila, kde tedy půjde o Eh, nějaké zjednodušení. Já nejsem žádná bankéřka a eh, nerozumím tak úplně dobře a detailně eh, finančním nástrojům, takže budu záviset na pomoci a podpoře finančních odborníků. Ale to není to, co mě nejvíce trápí. A já už jsem právě zmínila, že tady jsou určité aspekty, které se dostaly do toho postupu Omnibus, které přesahují nad rámec pouhého zjednodušení a k tomu se budu ještě později věnovat. Co se týče finančního nařízení, tam pan generální ředitel už také se o tom zmínil. Tam eh, přišly eh, návrhy z, eh, ze skupiny, z pracovní skupiny na vysoké úrovni, což je rozumné. Ale jak můžeme tedy teď uprostřed období přijít s nějakými, eh, s nějakými pozměňovacími návrhy, kdy si budeme muset skutečně dobře rozmyslet, eh, o jaké zjednodušení bychom se měli ještě zasazovat. To první, a to mám velikou radost, že to bylo navrženo, to je otázka té alternativy zjednodušených nákladů. To do určité míry už existovalo na dobrovolném základě, teď to bude povinné pro projekty pod 100 tisíc euro. To si myslím, že je velice smysluplný krok. Ale já jsem také slyšela z regionů, že se obávají, že až tedy dostanou nebo připravují, připraví všechno pro uh, nové období, uh, až to všechno vypracují, budou chtít začít a teď tedy přijde najednou povinnost jakéhosi zjednodušení. A komise to také dobře ví, že i to zjednodušení přinese nějakou práci, bude vyžadovat určitou přípravu, že to nebude něco, co je možné vrá- jak si připravit e, z jednoho dne na druhý den. I když půjde o zjednodušení, tak to bude stát mnoho práce. Neboli debatujeme o tom, jestli by nebylo rozumné umožnit nějaké přechodné téma, nebo aby to i nadále bylo dobrovolné a povinné až teprve od dalšího období. Takže si myslím, že by stálo za úsilí opravdu se ještě jednou zamyslet nad tím, abychom teď nestížili provádění těch projektů v tomto období zavedením zjednodušení, které by ve finále těm lidem stížilo život. I když obecně je to samozřejmě správná iniciativa, primárně by mohla vést k dalšímu spoždění. Těch několik kroků, které již byly e, navrženy, to je potřeba ještě prodebatovat s jednotlivými členskými státy, prodebatovat podmínky, za nich bude možné toto provést a já Vím, že i ta určitá eh, vlastně setrvačnost těch eh, vnitrostátních orgánů také nesmí být podceněna a ty také musí podpořit tady politiku soudržnosti a i pro ty to bude náročné. Ale jinak je to dobré. Co se týče finančních nástrojů, myslím, že tady eh, určitě je zjednodušení nezbytné. Je tady otázka, jak lépe, jednodušeji využívat finanční nástroji. Já tady věřím komisi, eh, že přišla se správnými návrhy, protože vím, že sama komise má velký zájem na tom, aby členské státy byly schopny více využívat finančních nástrojů, ale uvidíme ještě, jak se k tomu vyjádří jednotliví aktéři. A eh, další bod, to je něco, a tady skutečně eh, došlo ke změnám v politice soudržnosti a ta první eh, změna, kterou bez výhrad podporuji, tady máme návrh na zavedení nové priority a to v oblasti opatření pro eh, žadatele o azyl a migranty. To podporuji. Jde také o zjednodušený postup, dohody o partnerství nebo možnost změnit operační programy, to je vlastně obecné ustanovení, to je podle mě zcela v pořádku, to je flexibilní způsob, jak reagovat na, výz, na výzvu, to budeme jistě v budoucnu potřebovat a s tím tedy rozhodně já osobně nemám žádný problém. Ten druhý bod, který byl navržen, a to už také zaznělo v té debatě, a to je propojení eh, politiky soudržnosti s, jung, eh, s Junkrovým plánem investic, tedy EFSI, tady eh, já s tím mám spojený, eh, spojené, spojený velikánský otazník s touto iniciativou, protože když se podívám do minulosti, kdy tady vlastně eh, se uvažovalo o zavedení toho náročného Junckerova investičního plánu, tak jsme uvažovali, kde vzít prostředky v evropském rozpočtu, nebo jestli to budou vlastně záruky Eh, eh, které se dostanou pomocí toho projektu, eh, toho, toho rozpočtu, o jak velké projekty půjde. To vlastně nemělo nic společného s politikou soudržnosti, alespoň ne povinně. A šlo o povinnost také získat, získat, přilákat soukromé prostředky, soukromé investice pro tyto projekty. protože veřejné prostředky ani evropské, ani členských států nestačí. Co tedy teď s návrhem, který vepsala komise do toho postupu Omnibus? My teď tedy znovu vezmeme do ruky eh, veřejné eh, peníze, samozřejmě na požadavek členských států, eh, vyčleníme to jako centrální nástroj a znovu znovu to budeme považovat za záruku. Proč EIB potřebuje dvojitou záruku na projekty? Proč je to vlastně nezbytné? To stojí za eh, položení této otázky. Já se nechci pouštět do nějaké debaty, co by bylo možné v tomto směru, ale eh, ta otázka stojí za položení a za druhé je jasné, že je potřeba, aby ty peníze tedy se uložily, tedy nebo vyhradily do nějakého centrálního nástroje, ale, zvla, ale ty peníze vlastně budou odebrány politice soudržnosti, kterou jsme vlastně se dohodli, že budeme provádět za podpory nás všech. Takže se ptám, jestli uh, to vlastně mohou některé země použít, ale to by byla jiná debata, jinak se také musí eh, jednotlivé členské státy sami zasadit o naplňování cílů politiky soudržnosti. Eh, pro mě není jasné, eh, jak nějaký členský stát se svým ministerstvem se má rozhodnout, že tady nějaký takový projekt bude chtít realizovat za spolupráce s místními a regionálními partnery protože potom ty peníze se musí eh, vzít z toho vlastně veřejného celkového vlastně z toho rozpočtu. Ptám se, jestli spolková vláda se může rozhodnout, že třeba potřebuje 500 milionů euro z politiky soudržnosti a že to dostanou rozděleno, eh, rozděleny rozděleny spolkové země, ale ty z toho nebudou e, mít nic, jenom potom nějaký třeba region, který se rozhodne, že zrealizuje nějaký projekt. Podle mého názoru nejde jenom o to vlastně odebrat prostředky z politiky soudržnosti, ale ty, e, e, ty Eh, struktury rozhodovací, které jsme si vypojili pro, vybojovali eh, za dlouhá léta, pro tu politiku soudržnosti to všechno se změkčuje a spochybňuje a eh, ono to z toho návrhu úplně jasně nevyplývá z návrhu komise, ale já mám velké obavy, že lidé, kteří vlastně nejsou tak úzce spojeni Eh, s politikou soudržnosti, jako jsme my v tomto výboru, že prostě přišli na eh, takový dobrý nápad, jak vlastně získat nějaké peníze do rozpočtu, eh, že to bude potom jednodušší pro komisi i členské státy, protože se nebudou muset zabývat nějakým principem partnerství a zjednodušováním a tak dále, že to potom bude potřeba respektovat pouze omezeně. Ale to přece nebude v našem, eh, v našem zájmu, na to asi nebudeme ochotni kývnout. sem velice eh, zvědavá na to, jak se k tomu postaví ostatní kolegové, kteří třeba mi to budou chtít také vysvětlit. Je možné si rozmyslet, kdy a pomocí jakého, jaké metody rozhodování bychom mohli dospět k nějaké lepší, eh, efektivnější spolupráci mezi Eh, mezi e SF a EFSI, ale myslím, že to nepůjde pomocí návrhu, který předložila eh, komise. Eh, společně s panem Van Nistlorem jsme jednali o posledním návrhu komise a rady. Velice si vzpomínám na debatu o společném akčním plánu a jednalo se tam o bod, který také je v omnibusu že ty akční plány by byly dobré, kdyby skutečně byly také využívány. Na to si vzpomínám, že jsme se dohodli, že když je nějaká dobrá inovativní myšlenka, ale ta se potom v členských státech vůbec eh, vlastně neuplatní, neprovádí, protože je to příliš složité. Na to reagovala komise, přišla s jakými si návrhy, ale já chci upozornit kolegy, že v tom návrhu komise jsou také některé věci, které my v tomto výboru a v celém parlamentu máme velice rádi. Ku příklad eh, eh, v článku 106, eh, tam se, kde se dříve hovořilo o rovnosti příležitosti a tak dále, to vše, všechno vypustili, další věci také. Možná, že pro realizaci projektu je to jednodušší, ale jestli toto skutečně odpovídá politickým cílům, které chce náš parlament eh, eh, podpořit, to je otázka, kterou si musíme položit. A potom předposlední bod, který mě také trápí, my jsme také intenzivně hovořili o otázce podpory projektů v oblasti kultury, infrastruktura pro kulturu a turistiku a tehdy po dlouhých debatách jsme se dohodli na tom, že pomocí Evropského regionálního fondu můžeme eh, vlastně podporovat projekty malé, kulturní a infrastrukturní projekty. Malé projekty, to znamená projekty do 5 milionů euro, výjimečně do 10 milionů euro. To se nám zdálo dostatečné. A teď jsem vlastně se tady dočetla, že jak ze strany členských států, tak od kolegů poslanců Evropského parlamentu tady že toto omezení má přestat platit, že si přejí, aby zrušit toto omezení. Já musím poctivě říct, že s tím mám problém. My jsme uh, vlastně z velice dobře promyšlených důvodů Eh, se rozhodli, že eh, ta politika soudržnosti by měla jít směrem inovací, technologie, výzkumu. My si přejeme mít eh, postavenou moderní politiku soudržnosti a s tím souvisí i to, že ten evropský rozpočet, který je menší na toto období, že nemůžeme asi a financovat všechno. A e, řeknu to trošku s despektem, že nechceme tedy investovat do nějakých starých kamenů, ale do mladých hlav. Otázka je, jestli to takto ještě vidíme. Já chápu v souvislosti třeba i s katastrofou zemětřesení v Itálii, že tady je potřeba pomoci. To vůbec nespochybňuji, ale myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli bychom skutečně bez jakéhokoliv stropu měli úplně otevřít tedy to financování. A je, myslím, že ten nástroj by měl být flexibilní, to záleží na uh, jednání komise a členských států. Určitě ve zvláště uh, tedy tíživých eh, dopadech katastrof některých je možné zvýšit ten strop. Možná, že mě za tento názor budou někteří kolegové kritizovat, ale očekávám nejenom kritiku, ale také rady. A poslední bod, ke kterému se chci vyjádřit, a prosím také, aby komise toto ještě přeskoumala. Já jsem se eh, dnes omezila především eh, na přípravu toho, co se týká našeho výboru. Ale co se týče změny toho finančního nařízení, je ještě jeden bod, který mě znepokojil. My v politice soudržnosti máme vždy problém, že vlastně musme, jsme museli zorganizovat zvláštní úpravu pomocí nejrůznějších vyjednávání a týkalo se to DPH, eh, promiňte, DPH eh, eh, z různých projektů, z různých regionů. A teď v článku 180 odstavec 4 eh, jsem nalezla formulaci, která podle mě vůbec eh, jednoznačně eh, neznamená, že bude i nadále platit výjimka pro politiku soudržnosti. Takže ti experti, kteří tomuto rozumějí, prosím, ať mi vysvětlí, jestli tomu tak opravdu je, anebo není. Jinak chci pracovat efektivně, co nejrychleji, pokusím se dodržet eh, harmonogram, slíbit eh, na tvrdo to ale nemohu. Bude to vyžadovat velice angažovaný přístup. Eh, paní Gresle také vždycky říká, že při tak zásadních a složitých tématech bychom měli mít dostatek času, abychom detailně a pečlivě prodebatovali Eh, takové téma a neuspěchali, takže dnes ještě nemohu úplně slíbit, jestli se nám to eh, společně podaří nalézt nějaký, nějakou společnou linii, která bude eh, tedy v souladu také posléze ještě s členskými státy a i na plenárním zasedání. Neboli teď především děkuji za dosavadní spolupráci a doufám v kreativní a efektivní spolupráci s stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Well, you shared your doubts. You shared your problems. Ano, je výborné, že s námi sdílíte vaše e, problémy. A nyní stínoví zpravodajové Možná toto bude ten způsob, jak začít pracovat společně. Kolega Van Nistelrooy. Ano, tady v tomto případě ta má situace je eh, složitá. Ono je to velice komplexní. A samozřejmě jste tu mohla zdůraznit mnoho věcí. Vy říkáte ano, že eh, začínáte, ale už jste nyní zdůraznila důležité věci. Možná jedna věc, ne tak o obsahu, ale o postoji našeho výboru REGI, protože máme výlučné pravomoci v našem výboru, abychom řekli ano či ne těm věcem, které se nám líbí nebo nelíbí. To znamená, je tu něco, čemu bychom se měli eh, věnovat, co bychom měli zaznamenat a zřejmě velice brzy v té brzké fázi říct, tady je ta naše červená linie, můžeme o tom diskutovat, ale nastane chvíle, kdy tedy to dojde i na plénum a, a také začne trialog a mm, v, te, v tu chvíli bychom měli vědět, kde jsou tedy ty naše momenty, eh, jaký je náš postoj, jaký bude tedy eh, ten postup. A je eh, důležité vědět, jak jsme na tom pokročili, jak to bude ve vztahu k omnibusu. To je tedy, co mohu v tuto chvíli k tomu říct. Samozřejmě ten váš dokument a vaše vysvětlení, to je výborné. Přijďte s tím a řekněte nám tedy, kde se nacházejí ty uh, body. My bychom neměli vlastně tu vaši vizi tak nějak zamítat, ale Myslím si, že jste udělala kvalitní a hloubkovou analýzi. My tak nějak pocházíme ze stejného myšlenkového proudu. Takže předložte nám tu zprávu a pak se podíváme, co a kde můžeme vylepšit. Děkuji, paní Tomašič, máte slovo. Děkuji za uplynulých několik let celá řada obecných pravidel, včetně těch finančních nařízeních, se navýšila, kromě tedy samotných ustanoveních pro příslušné sektory a pak společná ustanovení týkající se strukturálních investičních fondů a společná pravidla pro externí aktivity. Takže vzhledem ke komplexnosti toho finančního balíčku implementace fondů se zpomalila a, byla tak nějak náchylná k omylům a proto podporuji to, tuto komplexní revizi pravidel, která jsou zhrnuta do 15 oddělených dokumentů v rámci toho dlouhodobého programu. A to nařízení eh, pro jednotlivé sektory v rámci tohoto balíčku má zajistit, aby rozhodování eh, nemohlo být nějak eh, zrobustněno. Takže je třeba odstranit překážky, zajistit synergie mezi EFSI a dalšími evropskými fondy. V tom případě se sníží náklady ve chvíli implementace a stejně i tak počet těch chyb. A navíc tu budeme mít flexibilnější a jednodušší finanční pravidla a to si myslím, že je klíčové v tom, že umožníme Evropské unii reagovat rychle v případě neplánovaných situací. Co se týče příjemců evropských fondů, myslím si, že budou zejména obohaceni, eh, co se týče tedy možností přistupovat k těmto prostředkům a i zjednodušený reporting. Takže měli bychom se více obrátit na oblast výsledku. Toto bude také tedy pozitivum mm, pro eh, jejich stránku a umožní to tedy příjemcům se opravdu soustředit na to, co je důležité. A pokud se na toto soustředí, tak jsem přesvědčená, že i celá řada těch omylů a nesrovnalostí se následně bude snižovat a také by to příjemcům mělo na pomoci uzavírat nezbytné dohody a zjednodušuje to také situaci pro správní orgány, jak pro tedy eh, implementační agentury, tak i na úrovni EU. A v době krize na úrovni Evropské unie jsou tu tedy možnosti, jak zahrnovat občany do těch procesů. To znamená, že členské státy i nejrůznější, ať správní nebo jiné orgány, které jsou nějaké míry zapojeny do vykonání eh, rozpočtu či prostředků, tak eh, tam bude to konkrétně reálné zapojení. Občané to budou cítit. Eh, děkuji a za ALDE pohovořím já. Já se pokusím tady přijít v této fázi s nějakou konkrétní vizi. V první řadě chci říci, že podporuji vaši analýzu. Za druhé, říkám panu eh, Nistlerovi, ano, máte pravdu, musíme soustředit naši pozornost na výlučné pravomoci výboru REGI abychom vytvořili stanovisko výboru REGI. Chtěli jsme připravit dvě stanoviska, nebylo to možné. Dobrá, tak tu můžeme mít něco pro tu obecnou finanční část návrhu Omnibus, nicméně pro nás, jakožto výbor Regi, to nejdůležitější tedy jsou naše výlučné pravomoce a pak tedy ty články, které spadají do našich výlučných pravomocí. A to se týká zjednodušení. Toto je tu klíčové slovo. Měli bychom se na to soustředit, dát to všude eh, i do toho finančního nástroje. Je to něco, o čem tu hovoříme a už jsme hovořili pěkně dlouho. A nyní nastala chvíle, kdy to opravdové zjednodušení můžeme zapracovat i do tohoto období do roku 2020 za druhé, když hovoříme o Evropském fondu pro strategické investice, tak opět nastává čas, kdy bychom měli říci, co chceme, protože všechny ty debaty o tom, jak pracovat společně, jak pracovat paralelně, jak tu nastolit komplementaritu mezi strukturálními fondy a fondem EFSI a podobně. Toto vše jsou diskuze, které probíhají tady i na jiných formátech. A nyní tedy nastává chvíle, kdybychom měli říct, co od toho chceme, od takového i jiných nástrojů. Tady zdůrazňuji, že to je moje stanovisko, tedy můj názor, že to není součást politiky soudržnosti, že je to jiný nástroj, tvoří součást tedy toho území Unie, území regionu. Měli bychom tady nastolit určitou komplementaritu, ale zároveň i rozlišení mezi strukturálními fondy a mezi Fondem pro strategické investice. A to je důležité, protože toto, tato složka Omnibus to není jenom revize stávajícího víceletého finančního rámce. Je to v podstatě také příprava pro budoucí finanční rámec. No a my tady tedy připravujeme pozici výboru REGI a to by měl být i základ pro naše mm, postoje k budoucím finančním rámcům. Takže měli bychom se soustředit na naše výlučné pravomoci, ehm, prosazovat opravdu velké zjednodušování a velice jasně vyjádřit náš postoj ohledně Evropského fondu pro strategické investice a finanční nástroje. Stejně tak. A co se změn týče, napojených na migranty a na uprchlíky, ano, to jsou změny, jakožto tedy reakce na stávající situaci v Evropě. Měli bychom být opatrní, protože tady mohou být i jiné odezvy ze strany rady. Nicméně, podle mého názoru, bychom měli být velice opatrní a měli bychom navrhnout nějakou metodu prostřednictví, které budeme následovat pravidla a bude to zahrnovat i tedy ta, ty cíle do operačních programů. No a následně podle těch tedy pravidel, která byla vytvořena, ano, jsou přijatelná a členské státy by tedy měly mít možnost rozhodnout takto postupovat. To jsou tedy Moje připomínky jenom takové velice předběžné, ale myslím si, že všichni na to nahlížíme podobně. Já vám děkuji, pan Omar, že tu není paní Vana. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně, paní Spravodajko, já eh, jsem eh, již um, opakovaně říká odmítavý názor zelených a kritickou analýzu k většině bodů Ehm, pro nás to není otázka postupu. Ehm, ehm, spolurozhodování dotčených výborů je omezováno a to nesmí být precedentem do budoucna, obzvláště ne při tomto tématu. Komise říká, že to je jenom technické, ale to není. My jsme Eh, mm, tou možností neomezených finančních prostředků převádět eh, do fondu z politik komise do eh, fondu pro strategické investice vidíme jako potenciální konec kohezní politiky. Stále se li, no, z, z, říká, že EFSI není ohrožením pro kohezní politiku, že se jedná o zcela jiný nástroj. To samozřejmě není úplně tak, protože jednoznačně komise mm, mm preferuje FC, e, mm, vůči kohezní politice, a to zjevně na, e, na, na jedné straně stojí v těch vodních prohlášení, že komise vyzývá členské státy, aby převedla prostředky z kohezní politiky na EFSI. Na druhé straně jasně pref, jasná preference příspěvků členských států z EFSI, které budou vyňaty z deficitních kritérií na výpočet mm, rozpočtového deficitu takže to je výjimka, která není v jiné politické oblasti. Takže rovno, rovnost zacházení, eh, říkat, že to není ohrožení, že to eh, není preference eh, FC a oslabení kohezní politiky, tak to je, tady musím jasně říci, že to, mm, já to tak nevidím. Já mám ale otázku jed, e, obsahovou, která nebyla Eh, osvětlena. Si pod tím vůbec nedovedu nic představit, totiž nový eh, koncept shared implementation eh, oproti shared management. Možná to můžete vysvětlit ze strany komise, co tedy shared implementation na rozdíl od shared management prakticky, jaké to má praktické důvody a dopady. Možná Můžete říct si konkrétní příklady. A tady se těším na spolupráci nejenom s vám, paní zpravodajka, ale s jinými stranami, protože v Regi jsou um, o, um, samozřejmě závis, um, velký zájem. To, co jsme um, vybojovali v kohezní politice, investice, ochrana klimatu, sociální vyloučení, um, městské a tak dále, tak to je v zájmu všech. Mm. A musíme tady zaujmout velice kritické stanovisko. Děkuji. Nevidím tady žádné přihlášky do diskuze a požádám zástupce Evropské komise. Paní Mori, máte slovo. Jo, pan John, mlouvám se. Ej, eh, pořádku, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. Vím, že jsme pozadu. A nemyslím si, že eh, pokryl všechny aspekty um, nařízení Omnibus. A Můžu zopakovat tedy um, ten názor komise. Jak to? Ehm, my se pokoušíme identifikovat specifické oblasti, ehm, kde můžeme efektivně skutečně dosáhnout eh, efektivního účinku. Nařízení Omnibus se nesnaží zjednodušit programovací proces od začátku období, protože to už je pozdě, nemá cenu to v tu, této fázi řešit. My jsme se nedívali na uh, uh, vlastní proces, který jsme ještě neprošly, mm, takže my se snažíme udělat, co je možné v uprostřed programovacího období, aniž bychom podkopali procesy a postupy, které členské státy a regiony již mají na toto období. Takže to není o to, eh, že bychom to postavili vzhůru nohama v polovině. Většina zjednodušujících návrhů v rámci omnibusu jsou v podstatě o e, přidání dalších možností programů a možností využití nových nebo upravených nástrojů na zjednodušení. A to je ten přístup, který jsme zaujali pro většinu těchto návrhů zjednodušených nákladů. E Ehm, jsou t- různé možnosti mm, paušálů, personální náklady, nepřímé náklady. A e, to jsou možnosti tedy, aby se ty programy mohly přizpůsobit okolnostem, aby se mohly přizpůsobit individuálním okolnostem každého programu. Je tady jedna výjimka a to je zjednodušené náklady, které by byly povinné do 100 tisíc. To byla přímá odpověď na významnou úroveň stížností, e, co se týkalo celkového mých administrativních nákladů. Drobné e, projekty, často pod 100 e, hm, tisíc, ehm, náklady, celková zátěž. Mm, často vlastně ty projekty eh, utratily víc za audit, než co byl ten celý grant. Pokud je tomu tak, tak se zkus, zkus, snažme my eh, děláme zjednodušené náklady v řadě programů, my eh, podporujeme, aby stále více programů členských států to tak dělalo a pro ty menší projekty využijeme eh, tedy automatické užívání. To bude skutečné zjednodušení. Já se trošku obávám, um, že vlastně to nebude ehm, přechodné období, že to bude jenom eh, rozšířená obce. A to nebyl ten záměr. Eh, pokud mohu říci něco k vztahu mm, mezi EFSI mm, a nimi fondy. Na základní úrovni jasná odpověď je, že je třeba poskytnout další informace o vztahu mezi nimi, protože když jako zákonodárce přijmete nařízení o ESI, EFSI neexistovalo. V tomto mezidobí máme nový investiční fond, který existuje a má smysl se podívat, jak naše nařízení mohou v této chvíli lépe sladit, efektivněji využívat ty různé zdroje financování. Z té základní úrovně by bylo chybou se tu, tu možnost vůbec nezvažovat. Za druhé myslím, že je důležité zajistit co největší komplementaritu. Eh, my se snažíme to akcelerovat s celou řadou dalších fondů, což má smysl z hlediska EFSI. Já bych eh, mohl zdůraznit eh, z EFSI a z ESI. Například Evropská investiční banka je schopna podpořit aktivity, které eh, by nemohla sama. Možně pákový efekt soukromého sektoru, ale tato diskuse bude pokračovat, k tomu se ještě vrátíme později. Um, otázka o DPH, paní Král, na, jsem si jist, že článek 180 se týká grantů s přímou implementací, takže by se to netýkalo toho společného manage, sdíleného managementu. Mm, z komise jsme eh, ochotni pomoci procesu přijímání co nejvíce, jak ehm, bylo řečeno, tak je potřeba z časového hlediska, aby toto bylo přijato co nejdříve, mm, aby to mělo mm, efekt ještě v tomto programovém období. Takže um, jakoukoliv pomoc, kterou můžeme poskytnout, prosím, neváhejte. A paní Krell? Pro mě to nebylo tedy moc užitečné toto celé. A ty politické otázky, ty vlastně byly obejity, když ta analýza byla dobrá. Dobře, já se pokusím vypracovat návrh a doufám, že se mi to podaří e, předtím, než o tom budu moci jednat se stínovými zpravodaj. Jsem ráda, že co se týče zjednodušení, tak o tom chceme co nejrychleji rozhodnout. A jsme pro. Um, pak je tady možnost vyřešit některé tyto obtížné politické otázky, to je taková spontánní myšlenka. Můžeme se shodnout na tom, že eh, oddělíme diskusy o EFSI a ESI eh, v tom, že ty návrhy komise prostě eh, pustíme a budeme, můžeme, budeme čekat další návrhy. To by byla možnost, která by nám ušetřila hodně času. Možná by nebyla mm, s tím, eh, s tím, co chce komisár, mohla by to vést k možnému kompromisu. Je to myšlenka, která mě teď napadla. Musím se nad tím ještě sama zamyslet. Poradit se se stínovými zpravodaji. Jak dál? Eh, kromě té předané hodnoty, to byly všechny body, které v článku 165 projednány, kde jsou výhradní kompetence našeho výboru. Takže ta, to možná má dopad na e, zjednoduší finančního nařízení, to bylo navrženo, ale když co se týče těchto třech nařízení, jsou v naší kompetenci, musíme na to reagovat. Já se ale domnívám, že jednoduché otázky zjednodušení kohezní politiky u nás ve výboru nejsou ty obtížné otázky, protože už dlouho čekáme na výdající návrh. Já jsem to eh, přijala jako feedback, abychom šli tímto směrem a mm, předložili mm, vyvážený návrh do, do dvou týdnů. Děkuji. Dobře, ehm, tímto uzavírám diskusy. Můžete očekávat podporu sekretariátu při organizaci stínových schůzí, stínových zpravodajů a podobně. Nějaké, eh, něco bodu různé, ne nic, takže vás musím informovat, že příští schůze bude 6 pondělí 6. února od 3 hodin odpoledne a tímto končím dnešní schůzi, veřejnou část. A žádám ty z vás, kteří nejsou eh, koordinátory, tak abyste opustili místnost. Máte před sebou složky. Hmm, chci poděkovat tlumočníkům. A ah, we have, yes, we have. Máme čas do os, tlumočení do 18.30. Takže pokračujeme koordinátory.